protože vždy to někdo zaplatí morální hazard se prohloubí. evropští konzervativci budou hlasovat proti tomuto návrhu protože jsme proti zavádění nových daní či zvyšování daní. Eh, pan Klute. Eh, děkuji. Slovo má pan Klute.